Milí kolegové, dobré odpoledne. Začneme. Začneme s chválením pořadu jednání. Chci vás informovat, že bod 11 a 15 budou odloženy. Máte k tomu připomínky? námitky? Nevidím, že by se někdo hlásil. Bod číslo 2, ohlášení předsedy. Pan Martin Schulz i vědomil předsedu o svém úmyslu rezignovat na své místo poslance Evropského parlamentu s účinností od 11. ledna 2017. V souladu s článkem 4 jednacího řádu Výbor pro právní záležitosti musí stanovit, zda jeho rezignace je v souladu s právním aktem z 20. září 1976. Vzhledem k tomu, že žádné zasedání výboru se nekonalo před plénem následujícím po notifikaci, jako zpravodaj jsem přeskoumal rezignaci a ověřil, že byla v souladu s právním aktem z 20. září 1976 a příslušně informoval předsedu. V souladu s článkem 4 odstavec 3 nevidím námitky. Bod číslo 3. Schválení zápisu z jednání. Nejsou-li námitky, přijaty do konce tohoto jednání. Zápis z jednání z 12. ledna, 24. ledna a 30. až 31. ledna budou považovány za schválené. budeme pokračovat společnými body 4 a 5. Ratifikace a přistoupení členských států jménem Unie k protokolu z roku 2010 k mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a kompenzaci za škody ve souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek na moři. Dovolte mi říci, protože já jsem zde zpravodajem této věci, že po naší průběžné zprávě Rada vzala na vědomí usnesení parlamentu v pracovní skupině pro námořní dopravu na jednání 15. července a zjistila, že není zde působnost pro znovu zahájení jednání o návrhu rozhodnutí rady. Vzhledem k tomu, že to spadá do procedury souhlasné, nikoli spolurozhodovací. A vzhledem k kategorickém odmítnutí zájmu dialogu s komisí a parlamentem a vzhledem k přehlédnutí k podpoře mezinárodního režimu spíše než regionálního řešení za účelem zajištění jednotné aplikace pravidel po, pro odpovědnost a kompenzaci v souvislosti s nehodami způsobenými plavidly přepravujícími nebezpečné látky. Tímto doporučuji, aby souhlas parlamentu s ratifikací a přistoupením členských států v zájmu Evropské unie k protokolu z roku 2010 Mezinárodní úmluvy o odpovědnosti a kompenzaci za škody v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek na moři. S výjimkou aspektů souvisejících eh, s justiční spoluprácí ve věcech občanskoprávních. Navr- to je můj návrh a nyní bych chtěl dát slovo komukoli, kdo se k tomu chce vyjádřit. Paní Jotiland. Děkuji, pane předsedu. Nejdříve bych vám chtěla poděkovat, pane Svobodo, za tyto dva návrhy doporučení pro Evropský parlament udělit souhlas s ratifikací a přistoupením členských států a v zájmu Evropské unie k protokolu z roku 2010 k Mezinárodní umluvě o odpovědnosti a kompenzacím za škody v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek na moři. Proces, k, aby vstoupila tato umluva HNS v platnost, je poměrně pomalý a třeba zajistit, aby členské státy měly prostředky a mohly tedy přistoupit k umluvě s přihlednutím k tomu, že toto je poslední umluva s umluv IMO s řešící odpovědnost, které nebyly ratifikovány, je velmi důležité, abychom měli mezinárodní režim, který by pokrýval kompenzaci za nehody při přepravě na moři chemických látek jiných než je ropa. V zásadě souhlasím s tím, že třeba zamezit situaci, kdy existuje trvalá existence dvou režimů odpovědnosti za přepravu na moři, jeden mezinárodní a jeden EU. A je politování hodné, že návrh rozhodnutí rady nemá závazný časový rámec a jasné povinnosti pro členské státy, aby ratifikovali či přistoupili k umluvě. Avšak zamítnutí návrh rozhodnutí rady by zřejmě narušil proces budoucí ratifikace a, a vedl by ke konkurenční nevýhodě členských států, které jsou připraveny k přistoupení k eh, umluvě HNS. Vzhledem k souhlasu a to by mohlo také vyvolat členský, eh, na členské státy tlak a nakonec by to mohlo vést k vaku, které by znamenalo vlastně trvalou koexistenci dvou režimů náhrady škody. Děkuji. Přeje si rada promluvit na toto téma? Nezdá se, že by tomu tak bylo. Dobrá. Chtěl bych vám připomenout, že termín pro pozitivní návrhy je 7. března letošního roku a vzhledem k tomu, že jde o proceduru souhlasu podle článku 99 jednacího řádu, pozměňovací, návrhy z výboru budou přípustné pouze, pokud budou chtít, pokud budou mít za cíl tedy zamítnout návrh na souhlas navrhovatele. Můžeme pokračovat článkem 6 a předám předsednictví panu Kavadovi na chvilku. collègues. Milí kolegové, bod 6 pořadu jednání, s tím budete souhlasit. A bod 6 je zpráva pro vás z mé strany o trialogu o přenositelnosti. My jsme 7. února jsme dospěli k dohodě o řešení nařízení přenesitelnosti a myslím, že z toho můžeme mít radost. Je to dobrá zpráva pro evropské občany. Proč to říkám? Protože jde o návrh, který byl velmi očekávaný, je konkrétní, je moderní a umožní všem Evropanům, kteří cestují, tedy ti, kteří jedou na prázdniny, kteří jedou služebně na cestu nebo kteří jsou na Erasmu, zachovají si přístup k obsahu online, který je šířen ve vlastním státu a dočasně budou moci přenést tento obsah sebou. Za předpokladu, že samozřejmě mají předplacené tyto služby a budou k tomu mít přístup členského státu, kde budou dočasně pobývat. To je tedy zásada. Jednání s radou a komisí, musím vás informovat, byla poněkud napjatá a ne z hlediska komise, která zafungovala dobře, ale z hlediska rady. Samozřejmě tam jsou ty otázky trošku širší. A velvyslanec, byť je ctihodný, tak musel zjistit, jaký má vlastně mandát a několikrát musel souhlasit s pomocí komise a také s naší pomocí někdy. Ale nakonec to dobře dopadlo a znění, které vzešlo z trialogu, je skutečně hodno toho, aby náš výbor to odhlasoval. Také došlo k uzavření kompromisu mezi třemi institucemi, to vás však nepřekvapí. Evropský parlament zůstal velmi posílněn hlasováním zde ve výboru, takže naše zásady, co se týče znění, byly dodrženy a tato kauza má svůj smysl, protože bylo třeba, aby ten text byl konkrétní a měl profesní využití a aby se nestal právním předmětem, který by neměl žádné využití. Proto jsem spokojen s konečným výsledkem a děkuji zástupcům jednotlivých týmů, kteří nám umožní dospět k tomuto znění. Pokud jde o ty hlavní otázky, článek 1c o členském státu pobytu. Tam jsme docílili vypuštění zmínky, která požadovala návrat, pravidelný návrat do členského státu z prostého důvodu, že nebudeme poskytovatele přístupu, to volá právě firma Google. Prosím. Z prostého důvodu, že poskytovatele přístupu neproměníme v kontrolora jednotlivých osob. Takže to je zakořeněná zásada. Pravidel, tedy formulace, která požadovala pravidelný návrat do českého státu původu, je zrušena. 1D, přítom, dočasná přítomnost. Naproti tomu zde jsme souhlasili s tím, aby byla, bylo zachováno znění, které připomíná, že období, které souvisí s přechodným pobytem, musí být omezené. A zda to znamená jeden den, tři týdny, dva měsíce, to není věc zákonodárce. A ta zásada musí zde existovat. A poskytovatele přístupu se musí vlastně přizpůsobit legislativnímu návrhu. Avšak, abychom zamezili tomu, aby se rozšířily kontrakty, kde by byla omezena e, časově přenositelnost na několik dnů, parlament e, docílil, aby byla zachována současná harmonizace, která je v článku 5, odstavec, který upřesňuje, že zakázáno z titulu tohoto nařízení poskytovateli služeb online odmítnout předplatiteli mít přístup k přenositelnosti nebo případně omezet v čase. Není možné jednotlivého rozhodnutí, které by vlastně zrazovalo ducha tohoto předpisu. Je to důležité, protože je to bod, vlastně, který zajišťuje proveditelnost tohoto návrhu. Komise rada se soustředila na článek 3a, který se týká prostředku ověřování, která, které budou použity. Návrh rady přebíral tři cesty, tři prostředky, které jsou o to četnější, že nejsou vlastně spolehlivé. A uspěli jsme k prostému odůvodnění poštou tedy například účet za plyn, za elektřinu, potvrzující pobyt a tudíž adresy. A upřesňuje tedy adresu předplatitele. Pouhé prohlášení předplatitele v členském státě, případně IP adresa, která identifikuje členský stát odkud má předplatitel přístup k eh, obsahu online. Parlament nechtěl snižovat kvalitu prostředků pro ověřování, protože to vše se opírá o důvěru a ověřování důvěry, takže prosazoval, aby tyto prostředky byly skutečně jasné a jednání s radou a komisí dospěly k následujícímu kompromisu, který je realistický a přijatelný. První věc tři prostředky nemohou být použity samotné, pokud jsou použity jako prostředky pro ověření. Kromě toho musí být povinně křížené s jedním z kritérií, které jsou spolehlivé v tomto návrhu. V kostce my jsme chtěli poskytovateli přístupu dát možnost ověřit, že předplatitel nešvindluje, ale nechtěli jsme vlastně udělat eh, téměř policejní přehled o počtu adres a pohybu a to by ani nebylo realistické a jednotlivé společnosti by to nepoužívaly. V odstavci 2 článku 3a, možná se na to vzpomenete, tam jsme předpokládali, že v rámci tohoto nařízení ověřování členského státu pobytu může proběhnout během trvání kontraktu a když poskytovatel přístupu má odůvodněné pochybnosti o státu pobytu předplatitele, tak je na něm, aby vykonal kontrolu. Mně na tom velmi záleželo, protože je zřejmé, že koncept přenositelnosti nemůže být skutečnou přidanou hodnotou pro předplatitele, pouze pokud riziko případných podvodníků mohou být zjištěna poskytovatelem přístupu. A proto jsme vyváženě rozhodli během jednání a je tu odstavec 4, který byl předmětem četných diskusí, trvalo to velmi dlouho a tento odstavec navržený radou a komisí nebyl zahrnut v návrhu parlamentu. Předpokládal možnost v případu dohody mezi oprávněnými osobami a poskytovateli přístupu, aby se vzdali případné verifikace. Já jsem se v tomto smyslu zde vyjádřil. Byl jsem naprosto proti tomu, proti tomuto znění, protože umožňovalo výklad, který jsem považoval za riskantní a vedlo by nás to k vážnému zneužití těchto služeb. Takže jsem si představoval, že ty platformy, které vyžadují eh, od, na malých oprávněných osobách, aby se vzali svých práv a bylo třeba tedy chránit eh, vlastně ty drobné uživatele vůči eh, systémovým poskytovatelům a to byla vlastně nepřekročitelná mez a mohli jsme zde zblížit naše postoje, které jsem zde právě popsal. S tím, že nové úvodní ustanovení 23c bude zahrnuto v nařízení a upřesní, že článek 3 odstavec 4 tak, aby mohl být použit pouze za podmínek, které budou specifické. To jest, když všechny oprávněné osoby, jejichž obsah je používán uživatelem, poskytovatelem služeb online a rozhodne se umožnit dohromady, aby jejich obsah byl dostupný v zájmu přenestelnosti bez ověření členského státu, tak tady je třeba to přijmout. A je také v úvodním ustanovení zapsáno, že pokud jediný oprávněný, tedy poskytovatel služby bude povinně přistupovat k ověření tak, jak to předpokládá článek 3a. Takže tu je vlastně volnost, ale také kontrolní prostředek, to jest osoby, které nemají možnost vyvíjet tlak, mohou prosadit své právo. Zde nehovořím o těch, hovoříme jen o těch nejdůležitějších bodech, které byly předmětem vyjednávání během trialogu a to mělo skutečný dopad na konkrétní realizaci tohoto nařízení. Také jsme ustoupili radě a komisi, protože vlastně toto jednání je věcí kompromisu a docílili jsme dalších drobných vítězství či ústupků ze strany institucí, těchto dvou institucí, které nejsou zanedbatelné. Přesto závěrečné znění je kvalitní, bude potvrzeno na plénu všemi poslanci parlamentu, bude to snad v květnu. A chci také říci, že jsem byl velmi hrdý na to, že mohu vaším jménem pracovat spolu s kolegy a se zástupci komise a rady při vypracování tohoto nařízení, které bude prospěšné pro všechny mobilní Evropany za podmínek, o kterých jsme hovořili, a zejména to přispěje velmi pozitivně k normálnějšímu fungování Evropy. A také mobi- přeshraniční evropské mobilitě. Tolik výsledek této dlouhé pětihodinové práce, ale dnes je to na stole. Všechno to na plénu ověříme a děkuji, že jste mě vyslechli a snad se mi i porozuměli a jsem vám samozřejmě plně k dispozici. Máte k tomu nějaké připomínky? Ano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci vám poděkovat, stejně jako kolegům, kteří se zúčastnili, na, podíleli se na velmi kvalitní výsledku při trialogu. Pan Negresku na stínový tu není, takže já si dovolím přečíst jeho návrh v angličtině. So the European Union has taken its... Eh, Evropská unie učinila první kroky k přístupu eh, internetového obsahu, tak aby Evropané mohli cestovat, studovat v zahraničí a měli přístup k internetovému obsahu, jako je hudba, filmy, eh, elektronické knihy a tak dále. Evropský parlament eh, eh, připravil nařízení právě pro tyto osoby s velmi dobrými zárukami, pokud jde o ochranu údajů a se seznamem, který obsahuje maximálně dvě alternativy o vědě měření a vše velmi restriktivní. Evropský parlament tady opět nastavuje benchmark pro uživatele audiovizuálních obsahů v tomto novém legislativním textu a doufáme, že občané budou využívat tento nástroj pro přístup ke kulturnímu obsahu a informacím. Děkuji. Děkuji. Pan Negres... Děkujeme vám a panu Negresku. Chce se někdo vyjádřit? Nevidím žádosti o slovo. Předpokládám, že přenositelnost práv vás vyčerpala. Nevím, jestli se k tomu chce vyjádřit ještě komise. Chcete se vyjádřit? Má, eh, máme tady někoho, kdo usiluje o vyjádření za komisi. Není tady někdo? Dobře, rada. Rada se chce vyjádřit. Není tomu. Eh, dobře, eh, takže to je dokonalé a uvidíme to na plenárním zasedání v květnu. Děkuji za práci celého týmu, děkuji celému parlamentu, všem, kteří spolupracovali. A nyní tady máme bod číslo 7 a zprávu pana Raděva. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Po intenzivní práci a rok po představení pracovního dokumentu o minimálních normách v oblasti občanského práva procesního. Je mi potěšením představit návrh zprávy v finální podobě. Tato diskuze samozřejmě trvá již delší dobu, v podstatě začala asi před 20 lety studií o splížení ustanovení občanských postupů a po této studii Evropská unie přijala opatření v tomto duchu. Ovšem zatím stále ještě nemáme společné evropské normy. V tuto chvíli eh, tady máme takové regulační pucle, Eh, máme tady eh, soudní rozhodnutí Evropského soudu, potom odvětvová eh, specifická ustanovení, která předkládají určitá pravidla, konkrétně článek 114, a to se uplatňuje na národní a mezinárodní spory. A dále je tady celá řada legislativních opatření, opatření v oblasti spolupráce, v oblasti procesu občanského práva a to se týká zejména tedy přeshraničních sporů. Evropská unie tady také připravuje normy eh, trestně právní a máme již k dispozici ustanovení o spolupráci v této oblasti. Ovšem, tato opatření nejsou uplatňována pouze v případě přeshraničních sporů, ale jsou používána spíše horizontálně, uplatňována na trestní řízení obecně. Trestní řízení eh, stanoví eh, zásadní záruky eh, a spravedlivý proces a efektivní ochranu v souladu s článkem 47 Charty základních práv a článku 6 Evropské umluvy, umluvy o lidských právech. Fyzické osoby musí, být, musí, být, musí mít možnost uplatnit svá práva v jakémkoliv z členských států. Musí mít možnost obrátit se na soudy eh, jakéhokoliv členského eh, státu. A jsem přesvědčen, že vzájemné uznávání soudních rozhodnutí a harmonizace legislativy podpoří spolupráci mezi soudními orgány a že by to zaručilo lepší ochranu osob. Eh, zdá se, že eh, pokud by vzrostla důvěra, tak by také lépe fungoval vnitřní trh a volný pohyb osob. Společné normy jsou nezbytné také proto, abychom mohli posílit společný prostor spravedlnosti který eh, závisí právě na vzájemné důvěře. Tyto minimální normy samozřejmě nenahrazují národní systém, ani, eh, a to ani částečně, ale povedou eh, k větší efektivitě. Donívám se, že tyto normy by také mohly přispět k aktualizaci národních řízení a mohly by vytvořit rovnost mezi občany a podniky, protože by se zaručil efektivnější soudní systém, systém, který by byl přístupnější pro všechny občany. Jsem tedy e, přesvědčen, že pokud budeme chtít dosáhnout politických, vytyčených politických cílů, je zapotřebí harmonizace, systematizace a spolupráce a toto můžeme dosáhnout eh, pouze eh, spoluprácí. Jeden stát toto nezaručí. Um, pokud bychom toto přesunuli na evropskou úrovni, tak by tady bylo více informací o normách a mechanismích. Napomohlo by to přeshraničnímu obchodu, protože by tady byla větší důvěra a eh, vznikla by větší důvěra mezi různými soudními systémy, posílila by se předvídatelnost eh, uvnitř Evropské unie. Domnívám se, že bychom měli podpořit reformy v oblasti eh, občanských eh, procesních záležitostí tím, že bychom přijali horizontální přístup a při dopracování minimálních norem. Eh, potřebujeme také, nebo máme tady přílohu a směrnici, návrh směrnice, eh, článek 81, podle článku 81 smlouvy. Podle mého názoru je toto první krok vpřed směrem k harmonizaci postupů a řízení. je třeba, nebo tímto způsobem bychom mohli dospět k vyváženému uplatňování norem. Myslím si, že tento návrh je krokem vpřed a pomáhá spližovat soudní systémy členských států a dlouhodobě to může vést k přijetí společného eh, zákonníků v této oblasti. Ehm, to téma je nesmírně důležité a proto spolehám na vaši spolupráci a spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní by bylo vhodné vyslechnout komisi a, eh, a poté dáme slovo všem kolegům, kteří si přejí vystoupit. Děkujeme za tuto Eh, práci, složitou práci, je tady, má to opravdu historickou hodnotu a již asi 20 let eh, se tato problematika řeší. Ehm, vezme si slovo zástupce komise. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, dobré odpoledne. Děkuji za tuto možnost vystoupit k tomuto důležitému tématu. Jmenuji se Rosner a jsem z jednotky pro občanské právo eh, generálního ředitelství spravedlnost. Děkuji vám za mm, tuto diskuzi. Vítáme návrh zprávy Evropského parlamentu o minimálních normách v oblasti občanského práva procesního v Evropské unii. Sdílíme názor, že tyto normy eh, jsou důležité nejenom eh, v oblasti trestní, ale i občanské. A pokud dojde k uznání, nebo k uznání zatím ještě nedochází, ale to je kvůli tomu, že tady panuje nedůvěra eh, v různé správní systémy a jak zpráva správně poukazuje, respektování procedurálních práv všech stran je součástí eh, nebo vychází ze důvěry. Na této důvěře vlastně závisí celý evropský systém. Eh, soudci a právníci musí mít plnou důvěru v rozsudky, které eh, budou vydány v jiných členských státech. A toto bylo zdůrazněno komisí také v sdělení s názvem Spravedlnost 2020, kde se hovoří zejména o věcech v souvislosti s dokumenty, důkazy, a zajišťováním nejlepších zájmů dítě v, dítěte v rodinných věcech. Tak, jak je uvedeno v návrhu, různé eh, existující nástroje eh, procesního občanského práva se eh, mohou lišit. Máme tady nařízení o dokumentové službě a přejímání důkazů. Jsou tady takzvané evropské řízení Eh, tady je například Evropský platební příkaz a, a, a další věci. Jsou tady další procedurální pravidla, eh, která nalezneme v obecnějších nástrojích, jako je Brusel 1 nebo Brusel 2a. A dále, tak jak eh, správně nastínuje i tato zpráva, některá odvětvo, některé odvětvové legislativy obsahují také příslušná pravidla směrnice o autorském právu a, a nebo a, o směrnice o, o kompenzacích. A procedurální e, normy byly vyvinuty také v souvislosti s výkladem těchto nástrojích podle rozsudků Evropského soudního dvora, tak aby se zajistila adekvátní soudní ochrana občanů v Evropské unii. A um, um, Eh, účinnost eh, existujících pravidel. Eh, komise si uvědomuje tuto problematiku a nedávno přijala konkrétní opatření, pokud jde o občanské právo procesní. Vytvořili jsme komparativní analýzy o právu v českých státech, abychom podrobně zanalizovali praktické aplikování směrnice a abychom identifikovali oblasti, které možná budou vyžadovat akci na evropské úrovni. A protože chceme postupovat holisticky, tak v tuto chvíli hodnotíme výsledky komplexní hodnotící studie národních eh, práv a postupů, tak abychom dokázali posoudit, do jaké míry rozdíly eh, v těchto předpisech brání naplnění cíle, eh, cíly Eh, volného pohybu rozsudků, tím, že podkopávají důvěru, vzájemnou důvěru mezi eh, nebo v soudní systémy druhého členského státu. Komise je také eh, pozorovatelem v Mezinárodním institu pro soukromé právo ILA a tam je projekt, který se právě zabývá transnacionálními principy v oblasti občanského práva. A ten návrh, který je tady dnes předkládán a výsledky studie, které, která byla, které byly zatím ehm, v této oblasti vykonány a výsledky projektu ILA budou pečlivě zhodnoceny komisí, abychom mohli rozhodnout, do jaké míry je potřeba jednat v této oblasti. Jeden možný výsledek této analýzy by mohl být, ehm, že dojde k horizontálním přeshraničním opatřením nebo akcím, že by to byla tedy dobrá cesta. A možná, že bychom rozhodli, že akce by měly být omezeny pouze na některé aspekty občanského práva procesního, například přeshraniční eh, poskytování dokumentů. To by mohla být jedna z oblastí, eh, kde bychom mohli využít nové komunikační eh, technologie samozřejmě s ohledem na dodržování práv stran a dalších náležitostí. Eh, další prosazování a eh, intenzifikace evropských minimálních norem eh, pro občanské právo procesní musí probíhat s respektem diverzity práva a právních tradicí členských států a ve prospěch občanů a společností. Děkuji. Merci à vous de votre commentaire et de vos explications. Děkuji eh, za váš eh, komentář a vysvětlení a slovo má paní Valis, eh, která která je známá evropským poslancům, protože byla dlouho členkou Evropského parlamentu a dokonce i tohoto výboru. Paní Volis je předsedkyní eh, Institutu pro evropské právo a nyní uděluji slovo. Ano, děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi udělil slovo v mé funkci eh, předsedkyně eh, Evropského právního institutu. Dovolte mi, abych začala tím, že pogratuluji zpravodaj za zprávu, která skutečně jde velice daleko a snaží se dostat určitou koherentnost do této oblasti, kterou právě popisuje jako eh, regulační hádanku, mm, puzzle. A asi opravdu bychom mohli profitovat, kdybychom měli koherentnější přístup. Možná bych trošičku měla něco vysvětlit eh, o eh, našem, naš, náš projekt, který byl rovněž zmíněn eh, zástupcem komise. Asi před čtyřmi roky jsme se nechali inspirovat společným projektem tehdejším mezi americkým právním institutem a UNITVA. A to znamenalo, že se dali dohromady společné principy občanského práva procesního. Mysleli jsme si, že by bylo užitečné eh, právě z důvodu, které tady zpravodaj zmiňoval, kdybychom šli dále v evropském kontextu a kdybychom se pokusili eh, rozpracovat eh, evropská pravidla občanského práva procesního. Ale naše ambice vlastně nejde dál, než jakási, je to jakási formulace měkkého právního textu, z kterého si zákonodárci mohou odvolat odvodit určitou inspiraci a e, soudy a jednotlivé strany e, to budou moci použít jako určité vodítko při e, řešení přeshraničních případů. Na základě toho, že jsem řekla, že naše ambice je možná trošku nižší, tak jsou tady detaily, kterým se věnujeme a tyto detaily jsou trošku hlubší než to, co nám ukazuje současná zpráva. A budeme pokračovat minimálně rok, budeme spolupracovat se skupinami, odborníky, budeme prošetřovat celou řadu oblastí, které tady byly byly zmíněny. Ale eh, Myslím si, že eh, občanské eh, právo procesní v současné době mm, je spochybňováno právě proto, že tady máme vývoj v oblasti technologie, ale nejen toto. Mm, protože tady máme větší interkonektivitu mm, životů a mm, míst, kde můžeme podnikatelsky působit. Myslím si, že jsou to oblasti, které bychom měli potrhnout a které už eh, potrhl i zpravodaj. Jsou to oblasti, eh, kterým se nutně budeme muset věnovat. A to v nejbližších letech, eh, zvláště jsou tu eh, dokumenty, které zmínila eh, komise. Měli bychom totiž být schopni eh, využít nových technologií. Ale nejenom toto, jsou tady také videokonference, kdy tak, aby jde o to, abychom bezpečným způsobem používali těchto eh, videokonferencí při právních procesech. Ale navíc ještě je tu celá řada forem eh, ADR, které jdou online. Otázka je, jak zajistit, aby interface mezi jinými eh, formami řešení konfliktů a formálními soudy, aby toto propojení fungovalo řádně. A navíc je tu, ještě jsou tu mm, obecné postupy. Zpravodaj tady eh, hovořil o povinnosti spolupráce mezi stranami a eh, soudem. A myslím si, že to je něco, co také bychom měli považovat za důležité, jak budeme postupovat ku předu. Takže je tady ještě před námi hodně práce, musíme dostat určitou koherentnost eh, do této oblasti. Nejsem si jistá, jestli bychom měli eh, ambici vypracovat takový evropský eh, občanský eh, zákonník občanského práva procesního, ale určitě tady proto položen základ a doufám, že budeme i nadále pokračovat ve spolupráci a ještě jednou chci poděkovat zpravodaji za jeho obrovskou práci, kterou odvedl na tomto poli. Je velkým privilegiem být součástí, součástí tohoto celku. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně za vaše upřesnění. Ta práce zdaleka není hotová přes kvalitu eh, vaší zprávy. Někdo chce promluvit, paní Delvo? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych nejdříve poblahopřát panu Radevovi k této zprávě, je velmi úplná. A čte se zajímavě, protože eh, jednak popisuje minulost, ale také popisuje současný stav výzvy a obtíže, které jsou před námi. A myslím, že je vždy důležité připomenout, že každý vnitrostátní soud je také soudem Evropské unie. A aby toto vzájemné uznávání rozsudku bylo přijímáno ve všech členských státech, je třeba aby existovala vzájemná důvěra. A tento pojem vzájemné důvěry je velmi složitý. Došlo k velkému pokroku v této oblasti. Mám na mysli odborná příprava soudců a, prof, a odborníků v justici. Po desítky let jsme byli svědky, že existují různé platformy a existují stávající sítě, což je výborné. Já jsem měla možnost být svědkem konference o e-justice, o elektronické spravedlnosti. A to by se mělo více šířit a popularizovat, abychom vlastně podnítili všechny soudce, nejen ty, kteří již pracují s těmito nástroji, ale vzájemná důvěra také předpokládá, že budou příslušné normy respektovány v členských státech a tyto normy budou také definovány, budou existovat obecné zásady. A obtíž je v nalezení rovnováhy mezi pravomocemi členských států, tradicemi jednotlivých justičních systémů a také nezbytností umožnit volný pohyb, který předpokládá, že v případě obtíží máme přístup ke spravedlnosti a k spravedlivému procesu a můžeme mít důvěru v justici členských států. Tudíž si myslím, že prostředkem, jak to dosáhnout, je právě trpělivě a pomalu definovat eh, minimální právní normy. A mně se líbilo, že to může jít cestou obecného zlepšení kvality spravedlnosti. Tady netýká se to pouze přezraničních zkušeností, ale Mám na mysli i pokrok v oblasti kvality spravedlnosti. Mně se tato zpráva velmi líbila a když říkáte, že musíme eh, široce vykládat eh, přeshraniční dopady, že to neznamená pouze přeshraniční soudní spory, ale také mnohé další aspekty, kterých se to týká, tak potom mm, musíme eh, rozhodně vlastně si zvykat na nové technologie a využívat je. A to se týká komunikace, abychom tedy nemuseli se přemístovat, abychom měli nárok na proces. Samozřejmě je možné se fyzicky dostavit, existují i jiné prostředky. A veškeré prostředky zjednodušení u výměny dokumentů, některé formáty jsou velmi těžkopádné. Já jsem nezmínil všechny body, které jste zdůraznil, ale podporuje a mám otázku a omluvte mou nevědomost u článku 16. Já nevím úplně přesně. Tam hovoříte o fundingu, o financování. Pokud je právní krok financován, private third party a, a nevím, jaká je ta praxe tedy u té soukromé třetí strany. Soukromá třetí strana financuje dostupnost pravnosti. Tady pochybuji. A mám dva návrhy. Chtěli bychom, aby lidé měli přístup ke spravnosti v jiném členském státu. A tudíž ten členský stát má povinnost transparentnosti má povinnost také informovat o prostředcích, které má člověk k dispozici, ale nikde není uvedeno, že existuje nárok na tlumočení a to je možná předpoklad, aby bylo možné docílit spravedlivého procesu. Pokud jsem u soudu a nerozumím, co se tam říká, tak se nemohu obhajovat, prostě tomu nerozumím a měla bych přání, ale vím, že to asi utopie, ale je možné o tom přemýšlet. To jsou promlčecí lhuty. Já vím, že to je v kompetenci členských států, ale mohli bychom přemýšlet o snaze sjednotit promlčecí lhuty. Já vzpomínám na debatu o nehodách v automobilech, k kterým dochází v našich zemích, kde nevíme, dokdy je to promlčené a to jsou otázky, které bychom mohli položit a které bychom každopádně bychom jich měli velmi obezřetně přemýšlet. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, navrhuji, aby pan Radev odpověděl spolu s dalšími vystupujícími. Pan Budán požádal o slovo, prosím. Rád bych pogratuloval panu zpravodaji za jeho zprávu. Pro nás je důležitá, jako je důležité pro nás evropské občany, abychom měli stejné eh, standardy, včetně pravidel, která se eh, týkají občanského práva procesního, je důležité, aby eh, občané porozuměli tomu, že tady mají adekvátní prostředky k dispozici, kdykoliv se stane, že jsou porušována jejich práva, eh, když se nacházejí na eh, teritoriu Evropské unie. Teď tady máme velké společenství, takže je důležité, abychom diskutovali eh, nejenom o přeshraničních případech, ale o všech případech, které jsou souzeny v rámci EU. Kdykoliv občané Evropské unie vědí, když budou vědět, že tady jsou zjednodušené postupy, pak mnoho z nich nebude chodit eh, k soudům, protože budou vědět, že mají dispozici určité mechanismy, kterých mohou využít. A na druhé straně budou mít občané pocit, že jsou daleko více ochráněni když půjde o práva a svobody, eh, které mají. Rád bych učinil eh, návrh zpravodaji, eh, co se týče poplatků za kolky a podobně. Přístup k spravedlivému řízení, tady by to mělo být zajištěno také pro občany, kteří mají nižší příjmy. A tak by měla být zajištěna eh, možnost spravedlivého řízení pro eh, všechny. Závěrem bych rád řekl, že bychom měli být odhodláni v tomto smyslu. Eh, potřebujeme opravdu takový zákonník občanského práva procesního na úrovni EU. Možná ne hned, ale určitě v dohledné budoucnosti. Děkuji. Euh, Děkuji. Pane Radeve, máte slovo na závěr s upřesněním, že pozměňovací návrhy mohou být podávány až do 29. je to tak? Do 20. 24. března v pravé poledne. Máte slovo, pane Radeve. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха за подкрепата. Аз мисля, че съвместно, разбира já si myslím, že pokud eh, dáme dohromady naše úsilí a promítneme do toho nápady, které zde zazněly a projednáme všechny možnosti, které existují, budeme moci odvést dobrou práci, která bude mít přidanou hodnotu pro členské státy i pro evropské občany. Také bych chtěl odpovědět na otázku paní Delvo. Vy jste hovořila o článku 16. V článku 16 jde o mechanismus pojištění, kdy pojistitel si vypůjčí peníze, když došlo k soudnímu řízení musíme se maximálně snažit o snížení nákladů, abychom zjednodušili ten proces. Musíme obhajovat zájmy všech zúčastněných stran. A proto si myslím, že to, co jste navrhl, eh, zde ve zprávě bude, ale musíme přemýšlet o způsobu, jak eh, realizovat váš návrh. Děkuji za vaši podporu. Děkuji za tuto práci a uvidíme se, až vyprší lhůty pro pozměňovací návrhy 24. března v poledne. Další bod pořadu jednání, bod 8 a slovo má kolega Kostas Kryzogonos. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Chtěl bych nejprve přivítat roviloční zprávu komise eh, o eh, sledování a kontrole uplatňování práva Evropské unie. Ehm, Evropská unie byla založena na, byla na základě eh, právního státu, respektování lidských eh, práv podle článku 2 eh, svého zakládající listiny no smlouvy. Výsledkem je to, že ehm, obezřetná kontrola členských států a evropských institucí je na nejvýš ehm, významná. Chci říci, že tato zpráva eh, se jen tak povrchně eh, věnuje eh, uplatňování, kontrol uplatňování práva EU, e ale zdá se, že se tady ignorují neustále riziko porušování základních právních evropských principů a hodnot, které by mohly mít, a toto by mohlo být negativní dopad na fungování Evropské unie v eh, otázce eh, udržitelnosti evropského integračního projektu a také by to mohlo být dopad na život mnoha evropských občanů. Ehm, podle této zprávy eh, jsou tu mm, oblasti, v kterých členské eh, státy ehm, hlavně eh, se účastnili řízení pro porušování standardů nebo závazků, byla mobilita, doprava, energie a životní prostředí. V roce 2015 komise obdržela 3450 stížností. Ehm, o, byla to zpráva o pensionálních porušováních smluv Itálie, Španělsko a ostatní jsou členské státy Eh, rád bych zmínil, že poprvé od roku 2011 eh, si, eh, se byla, to byla podána zpráva o těchto stížnostech. Bylo to o 9%, to narostlo ve srovnání s rokem 2014. Byli tady i, kromě občanů, tady byli sociální partneři, organizace a ostatní aktéři, eh, kteří eh, eh, také tento proces podpořili. Ehm, šlo totiž o to, aby členské státy dodržovaly unijní právo. Ehm, snížení o asi 27 ehm, v nové pilotní složce, to je to, co bylo zahájeno v roce 2015, Eh, to rovněž stojí za eh, zmínku. Ovšem musíme potrhnout, eh, že průměrná míra vyřešení zůstává nižší ve srovnání s rokem 2015 na 75%. Přestože Eh, bychom měli vidět, že primární zodpovědnost eh, za správnou implementaci a uplatňování práva EU je v rukou nebo v pravomoci členských států. Měli bychom si uvědomit, že eh, toto nevyvazuje evropské instituce z jejich povinnosti respektovat primárně právo EU tam, kde se vytváří sekundární právo EU e a zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, jak jsou dodržovány, v případě nedodržovány Eh, úsporná opatření. Například eh, privatizace eh, veřejných statků nebo předlužených členských států může vytvářet, to může vytvářet porušení primárních opatření EU podle článku 345 smlouvy o fungování Evropské unie. Podle tohoto tyto smlouvy tady máme pravidla o, o tom, jak má být zacházeno s tímto majetkem ve členských státech. Tento princip byl zapracován do prohlášení a členské to bylo to zapracováno mezi tím do všech smluv a jde o to, aby eh, byly respektována volba členských eh, států, co se týče vlastnictví určitých podniků, poskytování služeb eh, veřejnosti. Dále bychom měli zdůraznit, že pokud členský stát EU e mm, byl donucen takzvanou trojkou to znamená hlavně Evropská komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní eh, měnový fond, aby eh, schválil eh, opatření, která budou porušovat mezinárodní závazky, co se týče dodržování eh, lidských práv, tak potom je vlastně nemožné téměř, aby bylo možné se eh, obrátit proti eh, takovýmto opatřením. Je zapotřebí, aby to bylo učiněno v rámci právního systému Evropské unie. Některé studie ukazují, že úsporná opatření mohou mít negativní dopady například na ekonomiku nebo na sociální práva a zvláště mohou mít dopad na právo vzdělávat se, zdravotnictví a eh, důchody. No, dopadá to také na právo pracovníků, svobodu informovat se, právo eh, na přístup ke spravedlnému řízení, princip rovnosti a právní eh, stát. Řecko je jasným příkladem takovéto situace. A právě kvůli těmto opatřením eh, dnes mm, eh, eh, převážná čest, část řeckých občanů má neadekvátní přístup k zdravotní péči. A co se týče chudoby dětí, 37,8 dětí do 18 let v Řecku jsou ohroženi chudobou a sociální exkluzí. To bylo v roce 2015 ve srovnání s 28,7 z roku 2010. A navíc po roce 2010 došlo k významnému navýšení míře sebevražd ehm, zhruba 35 bylo zaznamenáno ve srovnání s obdobím mezi lety 2003 a 2010. Poprvé eh, po druhé světové eh, válce eh, nárůst úmrtí překročil po počet narozených od roku 2011. Toto vše rostlo obrovským tempem. Téměř milion řeků pak emigrovalo do zahraničí a hledalo lepší pracovní a životní příležitosti. Tak a E, Ty takováto opatření, která jsou uvalována evropskými institucemi, v některých případech měla takový dopad, že se značně snížila možnost jednotlivých států řídit soudnictví a e, administrativu a pak nebylo možné řádně implementovat právo EU. Na druhé eh, straně bychom měli zdůraznit, že relevantní zpráva eh, komise rovněž nezmiňuje eh, to, že jak má být prakticky uplatňováno, uplatňovány určité standardy. Například tady jde o o implementování směrnice o příjmu přijetí, to je z roku 2013. Totež se týká Eh, mechanismu přemístování, které navrhla komise, tak aby bylo možné vyrovnat se s, v členských státech s uprchlickou krizí. Jenom asi 5 eh, schválených eh, cílů v oblasti přemístování bylo prosazeno. Komise musí věnovat zvláštní pozornost korekčním mechanismům a opatřením, která byla schválena v oblasti asilové a migrační politiky na Evropské unie a měla by přijít s nutnými řízeními pro porušování závazků. Ehm, závěrem Evropské instituce by měly být motivovány k tomu, aby dostali své povinnosti, aby respektovali všechny aspekty eh, práva EU, zvláště tam, když se vytvářejí pravidla sekundárního eh, práva eh, nebo když jde o podepisování dohod a smluv s institucemi, které jsou mimo Evropskou unii, jako například Mezinárodní měnový fond. To by Ehm, dále eh, motivovalo k tomu, aby eh, se dostály své eh, povinnosti. Evropské ehm, státy by pak vyvinuly větší úsilí v respektování hodnot Evropské unie, zvláště v dobách, kdy je zapotřebí rozpočtových omezení a úsporných opatření a v dobách zvýšených migračních toků. Děkuji za pozornost. Poslední lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 8. březen. Hlasovat, hlasování máme naplánováno v jury 11. dubna. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane Gonosi, Paní Kaufmann požádá o slovo. Děkuji, pane předsedo. A Děkuji zejména eh, panu zpravodaji Chrysogenosovi. Myslím si, že celkově jeho zpráva dobrá, je to nosný základ pro naši práci a musím říci, že mě neustále překvapuje, eh, kolik přichází stížností eh, v souvislosti s neimplementací ehm, evropského práva 3450 za rok. To je opravdu pozoruhodné a myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, proč právě mobilita, doprava, energetika a životní prostředí jsou eh, předmětem těchto stížností. To přece musí mít nějaké příčiny, proč právě tyto oblasti vykazují eh, takový počet stížností. Samozřejmě, že největší zodpovědnost nesou členské státy za řádné uplatňování práva Evropské unie. A tuto zodpovědnost musí samozřejmě naplňovat. Ovšem i my, evropské instituce, se musíme zamyslet nad tím, jaké jsou konkrétně eh, problémy eh, v této oblasti. Chtěla jsem zmínit jednu věc, eh, my každý rok eh, děláme takovou zprávu a mě by zajímalo, jestli komise má eh, nějaký follow-up k naší zprávě za rok 2014, protože když my tady kontrolujeme, jakým způsobem je uplatňováno právo Evropské unie, tak potom eh, si musíme položit také otázku, jestli ta naše zpráva, ta zpětná vazba má nějaké důsledky, protože to je důležité při přípravě zprávy za rok 2015. Děkuji. Ano, budeme sledovat vaše otazníky. Dám slovo panu Budovi a pak se obrátím na komisi. Takže pane Budo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu Chrysogonosovi za jeho zprávu zachycuje v kostce problémy, kterým čelíme při naplňování legislativy na úrovni EU. No a proč je to důležité? Víme, že implementace evropského práva vede k nárůstu investic a pracovních míst. Je důležité pro členské státy, aby naplňovali na národní úrovni legislativu. My jsme dříve hovořili o kodexu v oblasti občanského práva, které by mělo být na úrovni Evropské unie. A to platí i o transpozici. Počet eh, řízení o porušení smlouvy zahájených eh, komisí je nižší. A kromě toho komise by se měla soustředovat na poskytování technické podpory členským státům. A chci zúraznit eh, výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy. Není normální v některých členských státech disponovat legislativou v některých věcech a v jiných státech existuje naprosto jiná právní úprava. Evropská komise by se měla snažit rozpoznat eh, hluboké důvody, proč jsme v situaci, kdy pokud jde o životní prostředí, Rumunsko je v obtížné situaci, protože podmínky uložené Evropskou komisí nemohou být splněny. A proto musíme být rozumní. Zpráva je kvalitní. Předložíme několik pozměňovacích návrhů, protože musíme věci uvést do řádu. Pane předsedo, milí kolegové, víte, jak je můj názor na téma a cíle této výroční smlouvy, kdy je to pořád stejné. Spravodaj je vždy víceméně liberální a vítám politiku, důsledky politiky škrtů, které jsou zmíněny ve zprávě a jsem rozhodně proti nedostatečnému uplatňování mechanismu přemístění, které navrhuje komise, abychom čelili krizi uprchlíků. Připomínám, že toto opatření bylo vnucováno národům bez konzultace. Dále, pokud jde o nízkou míru transpozice a provádění norem v oblasti azylu. Evropská unie jedná jako pyroman od začátku migrační krize a bez pochyby členské státy přikladají jenom malý význam těmto krokům. Konečně bylo by užitečné a zajímavé, aby komise připravila objektivní zprávu týkající se konkrétních výsledků kroků v oblasti zaměstnanosti, růstu a konkurenceschopnosti. A já vám už mohu sdělit výsledek. Masová nezaměstnanost, recese, ztráta konkurenceschopnosti a nekalá soutěž stále silnější ze strany cizích podniků. Děkuji. Děkuji. paní Traskas za komisi. Pan Traska tedy za komisi. Děkuji, pane předsedo. Jsem zástupcem vedoucího oddělení, oddělení pro aplikaci práva EU. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za komentáře během této rozpravy a pokusím se představit eh, výroční zprávu, která navazuje na závazek Evropského parlamentu, kdy komise připravuje tuto zprávu ročně. A my jsme opakovali závazek eh, komise zajistit efektivní aplikaci celé škály legislativy Evropské unie. A zpráva která je 33. výroční monitorování aplikace evropského práva, monitoruje v klíčových oblastech eh, výkony členských států a zdůrazňuje hlavní trendy v politice vynucování práva v roce 2015. Vysoký počet eh, porušení, které jsme zjistili v roce 2015, ukazuje, že včasné, včasná aplikace legislativy členských států členskými státy zůstává vážnou výzvou. Komise spustila řízení o porušení smlouvy v situaci, kdy členské státy nezajistí transpozici směrnice v předepsané době. Či členské státy nejsou schopny přizpůsobit legislativu a schválit legislativu v duchu legislativy EU, nebo jiná situace je, když členský stát nedokáže správně aplikovat evropskou legislativu. Jak vidíme, počty jsou vysoké a jsou však mnohem nižší než v minulých letech, jak už bylo uvedeno Hlavní oblast, eh, která je znepokojivá z hlediska porušení smlouvy, je skutečně doprava, mobilita a životní prostředí za rok 2015. Závažný problém, který přetrvává, je pozdní transpozice směrnic. Členské státy prostě nezajistí transpozici směrnic do vnitrostátního a právního řádu ve lhutách, ke kterým se zavázali. A to je důvod, proč prodlení s transpozicí brání občanům i podnikatelům využít eh, prospěch a porušuje to také právní jistotu u legislativy EU. Jak vidíme počty nových řízení o porušení smlouvy v roce 2015, kdy tento počet byl o něco nižší než v roce 2014. Přesto ten problém přetrvává a to je důvod, proč komise důrazně využívá veškeré nástroje, které má ke své dispozici. V první řadě Bad Regulation Package. Komise poskytuje adekvátní pomoc členským státům, zejména v období transpozice, kdy komise zpracovává implementační plán, pokyny, dokumenty, navrhuje řadu setkání s členskými státy, aby bylo možné řešit některé problémy, kterým čelí během fáze transpozice. Po této fázi členské státy, když členské státy nezajistí transpozici směrnice, komise důrazně využívá mechanismus upravený ve smlouvě, v Lisabonské smlouvě, to jest eh, postupuje případ soudnímu dvoru a ten ukládá tresty členským státům. Uvedli jsme, že komise zaslala šest případů soudnímu dvoru Evropské unie a vyžaduje uložení trestu. Eh, co se týče otázek, které zazněly během rozpravy, doprava a životní prostředí jsou oblastmi, kde většina eh, stížností se týkají pozdní transpozice. Předložíme během rozpravy následně důvody pro tento jev. Jedním z důvodů jsou náklady související s touto oblastí a vyžaduje to rozvoj infrastruktury. Pokud jde o následné kroky po zprávě z roku 2014, komise nespecifikovala svou odpověď k usnesení, protože měla za to, že, to, že již podnikla kroky a v minulosti, kdy usnesení týkající se zprávy z roku 2014. Otázky, které zde byly měny, byly již řešeny v minulé zprávě, takže nebylo, nebyly specifické následní kroky po této zprávě. A to je asi za mě všechno. Děkuji vám. Děkuji. Přeje si zpravodaj reagovat? Ne. Dovolte mi připomenout, že existuje lhůta pro pozměňovací návrhy do 8. března. A nyní tedy pokračujeme bodem 9 projednání pozměňovacích návrhů o ochraně zranitelných dospělých. A slovo má paní Bergeron, zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, chci vám nejdříve poděkovat za zájem, který jste projevili o zprávu z vlastní iniciativy týkající se zranitelných dospělých v Evropě. Tento návrh zprávy má za cíl usnadnit eh, uznání ochranných opatření, spolupráci mezi členskými státy a také poskytnout technické nástroje, které uznávají všichni, abychom usnadnili život eh, zranitelných osob. Nejde vůbec, a to zdůraznuji, o změny v jádru legislativy vlastní členským státům. Při četbě vašich pozměňovacích návrhů jsem si uvědomila, že se ve značné míře shodujeme, abychom jednali tímto směrem. A s velkým zájmem a s velkou radostí jsem se seznámil s řadou pozměňovacích návrhů a chci upřesnit, že jsem pro velkou většinu těchto pozměňovacích návrhů a přeji si, aby řada z nich byla předmětem kompromisu, který spolu proskoumáme. Ale naproti tomu chci zdůraznit pochybnosti paní Terezie Modě Kača, která chtěla jsem, se, chtěla jsem se jí zeptat na některé věci v, Poznacenem 86 žádá návrh od komise a ne, neříká, o čem by ten návrh měl být, zda by to měl být směrnice nebo nařízení. Je to prvotně důležitá otázka, je řešena v mezinárodním právu soukromém umluvou z Hágu. A často jsme zde hovořili o potížích při ratifikaci této umluvy, která zůstala v zárodečném stavu. Pokud eh, zvolíme jinou možnost než nařízení, budeme v situaci stejné na evropské úrovni, to je směrnice, která bude aplikovaná dílčím způsobem a k čemu to bude? Bude to pouze jedna další směrnice, která konkrétně neposlouží zranitelným dospělým ani institucím, které jsou v tom mechanismu obsaženy. Já vím, že pan Lorty, první tajemník úmluvy z Hágu, není pro naše vystoupení, které je oslabující pro dosah umluvy z Hágu. Avšak evropské nařízení, které ve značné míře přebírá tuto umluvu, ji posiluje spíše než oslabuje, podle mého názoru. A hledání společných pravidel a návrh nařízení se mi jeví jako nejvhodnější prostředek. Pokud chceme ovlivnit budoucí kroky komise, která je velmi zdrženlivá vůči iniciativám týkajícím se zranitelných osob Myslím, že parlament musí jasně ukázat vůli jít ku předu v této věci. Kromě toho jsem konstatovala, že paní Komodiny nebyla pro uznání o ochranných opatření v jiném státu. To jsou označené 41, 50, 98. Konkrétně je to jako kdybychom při každém přechodu z jedné země do druhé byste museli znovu nalézt svou identitu. Paní Komodiny je zdrženlivá, pokud jde o zoficiálnění takovéto volby života. A, a mělo by to být jenom tam, kde to ty státy uznávají. To je pozice 103, tedy osoba, která sepsala závěť ve Francii, eh, umře na Maltě a závěť bude neplatná na území Malty. Tedy toto je vlastně taková závěť na konci života a osoba, která zpracuje výraz své vůle, musí být uznatelný také v jiných státech. Ať už existuje či ne, ten mandát, on, který posvěcuje to, že, ten, že to je nevyhovující tedy ochrana opatření vyslovená v členském státě a použitá v jiném státě, paní Komodiny podmiňuje uznání tohoto opatření výšší částky, kterou nese dožadovaný stát. My jsme se zabývali touto otázkou a navrhli jsme mechanismus spolupráce a rozdělení nákladů, protože je zřejmé, že nejchudší státy se ocitnou s finanční zátěží, při péči o zranitelné osoby z jiného členského státu. Ale domnívám se, že evropská legislativa dokáže vytvořit formy finanční spolupráce pro řešení těchto otázek. Já bych uvítala, kdyby rozvinula své uvažování, ale je mi líto, že tady není. Chci ujistit kolegy, pana Lebona a paní Kristin Butone, že, kteří se obávají v pozici 43 o vměšování jednotného formuláře neschopnosti. Tedy administrativní dokument, který, který vlastně potvrzuje určitý faktický stav, je to jako potvrzení závěti a je to potvrzení vůle jedince. A chci říci, že jenom státy, které mají ve své legislativě právě toto, tento certifikát o neschopnosti, jsou vlastně znepokojeni právě tím jednotným formulářem o neschopnosti jsme ve fázi mezi státní spolupráce v přísném slova smyslu. Evropští notáři měli obavy z charakteru, a budu je citovat, mají obavy z šíření specifických podmínek souvisejících s osobou. Obávají se, že se bude, že se bude, že bude porušeno lékařské tajemství a důvěrná informace ale ty registry, které prosazujeme, jsou vlastně za evidováním, že je osoba eh, tedy zneschopněná a nebudeme zde zveřejňovat jejich majetek, jejich patologické stavy a žádné další důvěrné údaje. Nechci se vracet k vašemu zásadnímu postoji, abychom odmítli nařízení v tomto směru, to nikoho nepřekvapí, ale Eh, Francie by se mohla stát znovu malou galskou vesnicí s, s, s oplocením okolo. 61, 65 a 67, 81 také. Tyto pozměňovací návrhy pana, pan Budén bohužel již odešel a chci mu vřele poděkovat. Téměř vše schvaluji, vše jsou technické zdokonalení a přinášejí nový smysl našemu návrhu. A klas otázku, zda pan Budel není náhodou notář, protože je to skutečně velmi jasné, velmi konkrétní a přesné. To je také případ eh, eh, nápad pana Christogonose, Džambaskyho a dalších a je tu stejná snaha usnadnit život nejslabších z nás. Přesto se obracím na pana Negreska a pana Chryzogonose. Sdílím vaše vidění zranitelného dospělého a váš, vaše vnímání zranitelnosti a vaše chápání hákské umluvy je velmi restriktivní. Potřebujeme definici a minima, pokud si přejeme, aby tento návrh jednou dospěl do závěru. Proto jsem se pravidelně obracela k hákské umluvě v řadě otázek. Tato umluva, jak jsem připomněla, je vynikající dokument mezinárodního práva a můžeme jenom litovat, že není, nebyla dostatečně ratifikována. A je od, odpovědností Evropského parlamentu, aby odhlasoval tuto zprávu z vlastní iniciativy. Možná se vám zdá předčasné, ale velmi rychle bude palčivě aktuální vzhledem k vývoji naší společnosti a naše úloha v parlamentu je předjímat. Děkuji. Uh, thank you very much, uh, for this... Děkuji za tento úvod do tohoto bodu. Chce se k tomu vyjádřit komise. Děkuji, pane předsedo. Pouze několika slovy. Děkujeme zpravodajce za tuto komplexní zprávu, která mm, doplňuje Hákskou umluvu a nenahrazuje ji. Komise stílí její obecné námitky, pokud jde o usnadňování přeshraniční ochrany eh, zranitelných dospělých v Evropě. Ovšem eh, komise eh, mm, si myslí, že ratifikace Hákské umluvy členskými státy je tady zásadní. Nebylo by pohodné předkládat návrh k doplnění Hákské úmluvy, když zatím došlo k ratifikaci pouze v několika členských státech. Ale e, v tomto duchu tady máme i dobré zprávy, protože alespoň tři členské země budou ratifikovat úmluvu ještě tento rok. Belgie e, je podepsala před několika dny a zahájila přípravy ratifikace. Tedy věci se posouvají a komise by v této fázi upřednostnila připravit e, specifické opatření e, v souvislosti s ratifikací členských států, překlad ve, do všech oficiálních jazyků EU, e, vysvětlující zprávy Hákské umlivy je hotov a bude brzy zveřejněn na portálu EU eh, e Justice a eh, navíc tady bude společná konference, komise a eh, Hákské konference o soukromém mezinárodním právu bude zveřejněna a uspořádána na počátku příštího roku, tak abychom si vyměnili informace o osvědčených postupech a abychom tedy umožnili výměnu informací mezi členskými státy, které již uplatňují eh, úmluvu a, a mají na to různé náhledy. Myslíme si, že i tato eh, událost eh, přispěje k další ratifikaci ze strany členských států. Také vám děkujeme. Chce se přihlásit ještě někdo další o slovo? Ne, nevidím nikoho a proto tedy řeknu pouze, že zprávu schválíme během našeho březnového zasedání. A nyní budeme pokračovat bodem číslo 10, to je výměna názorů o přístupu Evropské unie k umluvě eh, Rady Evropské, eh, Evropy, pokud jde na, o násilí na ženách a domácím násilí. Slovo má pan Maštálka, který je zpravodajem. Cedo kolegyně a kolegové, naposledy jsme o tématu Istanbulské konvence zde na výboru měli možnost hovořit v září loňského roku, kdy mě ze zdravotních důvodů zastupovala moje stranická kolegyně. Tehdy byla schoda na tom, že je třeba učinit vše proto, aby Evropská unie k této velice důležité mezinárodní konvenci přistoupila a já jsem jako váš zpravodaj tento názor nezměnil. Chtěl bych jen připomenout, že úmluva Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a na boji proti němu, takzvaná Istanbulská úmluva, byla otevřena k podpisu v Istanbulu 11. května roku 2011. Jedná se o první právní nástroj k vytvoření komplexního legislativního rámce na ochranu žen před všemi formami násilí. Statistiky jsou přitom více než smutné. Eh, uvádí, že jedna třetina všech žen v Evropě se nejméně jednou za svůj dospělý život setkala s fyzickým nebo sexuálními projevy násilí, 20 mladých žen se setkalo s online obtěžováním a jedna pětina žen se setkala s nebezpečným pronásledováním, takzvaným stalkingem. Roční náklady na opatření v souvislosti s násilím páchaným na ženách odhadu, jsou odhadovány na 228 miliard eur, což je 1,8 desetin procenta hrubého produktu eh, Evropské unie. Je důležité uvědomit si, že úmluva se nevztahuje jen na ženy. Smluvní strany úmluvy jsou rovněž vybízeny k tomu, aby uplatňovaly její ochranný rámec i na děti, které jsou nejvíc zranitelné a bezbrané, muže a starší osoby, kteří jsou vystaveni domácímu násilí. Není bez zajímavosti, že jedna ze studií, kterou jsem měl možnost číst, uvádí, že 10 evropských mužů přiznalo, že se e, bylo vystaveno domácímu násilí. K dnešnímu dni úmluvu podepsaly všechny členské státy Evropské unie, ale pouze 14 ji ratifikovalo. Komise navrhla v březnu roku 2016, aby Evropská unie Istanbulskou úmluvu podepsala, bohužel však jednání v Radě nepostupují stejnou rychlostí. Evropský parlament přijal na svém listopadovém plenárním zasedání společnou rezoluci v níž vítá myšlenku přistoupení k této konvenci. Tolik moje stanovisko zpravodaje. Děkuji za pozornost. Uh, thank you very much. Děkuji. Chtěla by se opět komise vyjádřit? Paní Gutland, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za úvod zpravodaje. Jako eh, stínová zpravodajka za SD bych ráda řekla pár slov, protože to je velice důležité stanovisko. Násilí vůči ženám a e, násilí v důsledku specifického pohlaví je široce e, rozšířeným problémem v Evropské unii a mělo by se na to nahlížet jako na bezpečnostní hrozbu naší společnosti. Nesmíme zapomínat na to, že třetina všech žen v Evropě e, zažila fyzické nebo sexuální akty násilí minimálně jednou v době svého dospělého života. A 20 mladých žen ve věku 18 až 29 let zažilo online sexuální obtěžování. Jedna patna, z pěti žen byla stalkována, jedna z dvaceti žen byla znásilněna a více než jedna z deseti utrpěla sexuální násilí a tady ani nemluvíme o tom, že mnoho incidentů sexuálního násilí ani nebylo předloženo. Takže zdá se, že je to obrovský problém ve společnosti, ve všech našich členských státech. E, tyto e, hrozná skutečnosti by měly být alarmující pro všechny politiky na všech úrovních e, politických oblastí, protože se nedělá dost to, aby se bojovalo proti násilí vůči ženám. Bylo by to z morálního hlediska nesprávné, kdybychom my jako politici neučili dotať dostatek opatření pro to, abychom zabránili tomuto velkému problému kde jde o nedostatečné porušování, nedostatek respektování lidských práv. Měli bychom urychlit proces evropské úrovni o přístup Evropské umluvě o boji proti, o prevenci a potírání násilí na ženách a domácím násilí. Tady zažíváme veliké nedostatky v procesu implementování Istanbulské umluvy. E, pro mě to je velice alarmující, že polská vláda tady prohlásila, že Polsko zvažuje, že e, stáhne z Istanbulské umluvy, e, která byla ratifikována v dobnu 2015. A je to, eh, zpětné, je to nesprávné řešení a myslím si, že eh, eh, bychom se měli mezinárodní říku věnovat. Přesto bychom, myslím si, že bychom tady měli rychle pokročit ku předu. Parlament by měl přijmout toto stanovisko bez prodlevy, tak abychom vyslali silný signál, abychom vynaložili větší tlak na radu a komisi, tak aby bylo přistoupeno k istambulské úmluvě. Za mou skupinu tady máme, priorit, máme seznam priorit priorit následujících um, řešení. To bylo rozpracováno 24. listopadu 2016. Um, šlo evropský přístup um, EU k istambulské úmluvě vlasti prevence a potírání násilí na ženách. Za prvé výzva komisi, aby předložila právní akt, který by poskytnul koherentní systém, který by umožnil potírat násilí na ženách. Může to být buď směrnice nebo nějaký jiný právní akt, který bude obsahovat systém eh, kolektivních statistických dat, eh, stejně tak jako posílený eh, přístup členských států Um, um, k trestání a potírání všech forem násilí na ženách a dívkách a veškerého násilí, které eh, je mm, na základě konkrétního eh, pohlaví. který eh, jde o co nejširší přístup k možnému spravedlivému řešení. Za druhé, chceme požádat radu, aby mm, také klausuli Pasralovou aktivovala více tím, že se budou správně takový rejstřík pro identifikování tohoto násilí a toto je oblast, která je zapracována v článku 23 smlouvy o fungování Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Přeje si komise se vyjádřit, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem za um, ředitelství Gender eh, Equality Justice, tak jako eh, říkali předešli eh, řečníci, násilí proti ženám je něco, čím se věnuje dlouho, jde o hrozbu důstojnosti žen a podkopává to možnost plné implementace rovného zacházení. Tak jako agentura, která byla právě citována, to také již konstatovala a také hm, barometr, který vydala komise v listopadu a to potvrzuje rozsah hm, hm, toho, jak je velice negativně tento jev vnímán po Evropě. Komise navrhuje eh, přístup eh, Unie eh, k celostním istambulské úmluvě na pozadí stávající politiky a legislativního rámce tak, abychom posílili tento rámec, abychom zajistili jednotnou mm, interpretaci AKI, nebo částí, které by třeba nebudou plně, nebyly plně implementovány, a pak také dodržování závazku Evropské unie a posílení Evropského fóra. Komise velice vítá to, e, že mě došlo k aktivnímu urychlení diskusí o návrhu v radě a proto vítáme rovněž přístup, který byl schválen, tak abychom se nejprve soustředili na podpis této rozhodnutí, tak abychom vyslali rychlý politický signál o závazcích Evropské unie v oblasti prevence a potírání násilí na ženách. Závěry e, z tohoto rozhodnutí pak budou diskutovány v radě spolu s tím, s tím že ještě bude rozpracován etický kodex e, pro možnou implementaci úmluvy, včetně eh, definice eh, role členských států eh, v tomto systému monitorování úmluvy. Tak, jak bylo řečeno při dřívějších diskusích, jsou tu důležitý, obtížné aspekty jako působnost tohoto rozhodnutí. Máme e, tady e, úmluvu, e, která se věnuje sdílení pravomocí, exkluzivní pravomocí, ale tak zásadních dalších aspektů, kdy členské státy mají exkluzivní pravomoce v oblasti trestního práva. Povaha této umluvy vyžaduje, aby jak Evropská unie, tak členské státy mu přistoupily, ale tento společný přístup je zapotřebí nejen z právních důvodů, ale také proto, abychom dosáhli konečného cíle, aby ženy po celé Evropě měly lepší situaci. E, kromě této úmluvy, ke které Evropská unie přistoupí, e, tak tady bude také, je tady ještě právní e, řád a příslušné instituce v členských státech. Stávající pravidla budou muset být interpretována právě ve světle této úmluvy. To bude například eh, znamenat eh, angažovanou eh, agendu při implementování směrnice o právech obětí z roku 2012. A také tady vidíme silný dopad na oblast migrace a azylové politiky, co se týče statutu žen migrantek. Tady jde o to, aby Eh, oběti se odvážely opustit násilného partnera. Eh, úmluva eh, vede k tomu, že na ús násilí se bude dívat jako na, na prvek velmi obtížných životní situace těchto žen. Ženy mnohdy nejsou schopny opustit tyto muže. Istanbulská úmluva mm, mm, bude také definovat určité podmínky přijetí. Eh, Toto bude mít také dopad na členské státy, které zatím neratifikovaly úmluvu, ale eh, jsou, budou vázány konkrétními eh, pravidly. Teď pracujeme intenzivně na tom, abychom dosáhli dohody v závazku EU, který se zaváže přistoupit mm, Parlament už ve svém usnesení eh, listopadu minulého roku eh, se tomu eh, zavázal. Jde o přístup na široké bázi, bylo to podpořeno širokou koalicí členských států. Podíváme-li se na závěry úmluvy, tak pravidla úmluvy o zapojení, jsou to pravidla úmluvy o zapojení národních parlamentů. A Evropský parlament bude také sledovat to, jak jsou dodržována pravidla v rámci úmluvy. Promiňte, prosím, mohla byste mluvit trošku pomaleji, tak aby mohli tlumočníci eh, snadněji pracovat. Děkujeme. Chtěla bych ještě udělat, říct pár slov o žádosti separátního právního eh, nástroje, který je, eh, se soustředuje na prevenci a potírání násilí. V současné době komise eh, zjistila, že už tady je široká paleta politických opatření na Evropské unii mm, tento, ten evropský ten přístup odráží právě tuto e, islamovskou um, úmluvu. E, chceme e, implementovat nepravidla, jako například směrnice o právech obětí, ochrana vzájemné uznávání a také chceme využít istambulskou úmluvu jako koherentní rámec pro další naše úsilí při potírání násilí na ženách. Komise proto nezvažuje schválit doplňkové legislativní akty v této oblasti eh, boje eh, proti násilí na eh, ženách. Takže bychom spíše vynaložili úsilí a soustředili se na transpozici práv změrnice o právech obětí a také na oblast trestního práva, trestního práva. Děkuji. Děkuji vám, pan Le Breton. Je ne veux pas nechci mluvit příliš dlouho, pořád eh, jednání je bohatý a vše bylo řečeno. Chci jenom potvrdit, že je nezbytné bojovat eh, s násilím na ženách. A číslo, které bylo uvedeno, je děsivé. Je, každá třetí žena se stane během života obětí násilí. A to hovoříme pouze o situaci v Evropě. V dalších částech se to ještě horší. Musíme s tím něco udělat a Istanbulská umluva je dobrým prostředkem zlepšit věci, ale chtěl bych zde podotknout, že by to měly být členské státy Unie, které by se měly individuálně připojit ve jménu své svrchovanosti spíše než Evropská unie. A kromě toho je tu nevyřčená věc, takové tabu, které je třeba zmírnit. Násilí na ženách samozřejmě je pácháno muži z Evropské unie ale také migranty. A to je třeba říci, protože tady máme další cestu, jak bojovat s násilím žena. Tím, že drasticky omezíme přistěhovalectví, protože víme, že mezi migranty jsou tací, kteří mají kulturu, která nerespektuje rovnost mužů a žen. A tady nezapomínám na to, co se stalo v Kolíně nad Rýnem a co se odehrálo nedávno na severu Francie, kde byla francouzská přepadena. Musíme mít odvahu se dívat na všechny problémy bez rozdílu a na žádný nezapomínat. Děkuji. Než dám slovo zpravodaj, chtěl jsem požádat, ať už zpravodaj nebo komisi, čísla, která nám poskytujete, se týkají Evropské unie nebo území Rady Evropy. Komise, prosím. Ta čísla jsou z průzkumu Agentury pro základní práva z roku 2014 v 28 členských státech EU a jsou také čísla pro oblast EHE, tedy Evropského hospodářského prostoru. A jsou tam také údaje z Eurobarometru. Děkuji mnohokrát. Pane Maštálko. Děkuji, pane. Eh, předsedo, eh, já bych jenom krátce chtěl reagovat eh, na kolegyni Gutland, která už bohužel odešla, že souhlasím s jejími prioritami. A co se týká časování, hlavní výbory pro tuto problematiku, tedy LIBE a FEM, chtějí představit svoji zprávu 24. března. Naše stanovisko bychom měli odhlasovat na dubnovém zasedání výboru tak aby se celá problematika dostala na červencové plenární zasedání. Doufám, že se nám podaří tento harmonogram dodržet. Děkuji. Thank you very much. That seems to be Děkuji. item. Děkuji, zdá se, že je to vše k tomuto bodu. Takže pokračujeme bodem 12. Výměna názorů o naplňování ustanovení smlouvy ohledně národních parlamentů a zpravodajem je pan Le Breton. Děkuji, pane předsedo. V této zprávě Evropská komise eh, se těší z vynikajících vztahů s, členskými, s parlamenty členských států Evropské unie, ale kromě prohlášení o velké lásce s národní reprezentací se jeví při četbě této zprávy významná neznalost úlohy národních parlamentů, než kvůli určité pohrdání. Skutečně národní parlamenty vlastně jsou nejlegitimnější emanací občanů, protože jsou pověřeni v obecních volbách a mají vypracovávat právo v příslušných státech. A při uznání tohoto základního úkolu Evropská unie uznala zásadu subsidiarity. Avšak je tu určitý rozpor mezi zásadou subsidiarity a výlučným právem iniciativy Evropské komise, která může jednat kdykoliv uzná za vhodné. A tady, tato všudy přítomnost je patrná v této zprávě, protože konstatujeme, že dokument, který byl nejvíce komentován národními parlamenty v roce 2015, je pracovní program Evropské komise na rok 2015. Není to překvapivé, protože pracovní program je vlastně legislativním programem nejen pro nás, ale také vlastně pro veškeré národní parlamenty. Tudíž komise může, jak chce, zdůrazňovat eh, prohloubený dialog a vlastně současně popírá prvotní funkci národních parlamentů připravovat nové právo a popírá vlastně ten monopol, který mají národní parlamenty. A to vyvolává národní odpor. A je zde zajímavé, že tento národní odpor se množí v poslední době. Mechanismus přemístění migrantů, o kterém hovoří zpráva, byl vynucen Junkerovou komisí a dopadem je, že 12 schromážení členských států Unie vytklo komisi, že překračuje své pravomoci. Češi, Poláci, Rumuni, Slováci vyzvali komisi, aby nepo, nepřekračovala zásadu subsidiarity a proporcionality. Další příklad, který bychom mohli doplnit této neznalosti funkce národních států, je vstup v platnost Eh, smlouvy CETA před samotnou ratifikací národními parlamenty, což je mimořádně šokující. A tady myslím, že jsme neslyšeli varování eh, valonského parlamentu. Za třetí, je také šokující, že ultimáta, která jsou pravidelně směrována komisí Polsku a jejímu parlamentu, kde je tato země vyzývána aby dodržovala příkazy komise a specifickou koncepci právního státu. A tady se mi zdá, že každý stát může provádět reformy, které mu vyhovují, aniž by se podroboval přáním komise. Konečně poslední příklad. Neznalost eh, funkce národních parlamentů je to ten slavný výkřek pana Jonkra v roce 2015. Vítej diktátore. A to bylo pro pana Orbána, který je demokraticky zvolený představitel Maďarska. Všechny tyto příklady jsou důkazy snahy komise neustále překračovat eh, své pravomoci. Závěrem, tato zpráva vlastně ukazuje aroganci komise vůči národním parlamentům. A komise sama přiznává, co si myslí o národních parlamentech, protože tato zpráva vlastně zakořenuje úlohu mostu mezi institucemi s evropskými a občany. A pro mě národní parlamenty nejsou žádné mosty, jsou to zásadní demokratické orgány a z tohoto hlediska nemohu vydat pozitivní stanovisko k této zprávě. Děkuji mnohokrát. Máte k tomu připomínky, komentáře? Dobrá. Myslím, že jsme zpravodaje vyslechli. Pokud nejsou komentáře, Já se dívám na paní Kaufmann. Chcete se vyjádřit nebo ne? Pane předsedo, já celou dobu zvažuji, jestli k tomu něco řeknu nebo ne, protože mám diametrálně odlišný postoj k tomu, co tady právě přednesl pan Lebreton. Myslím si, že ty příklady, které uvedl, eh, Eh, ty jsou opravdu eh, zarážející. CETA, to je přece žádoucí dohoda ehm, a ehm, Tedy Evropská komise má eh, příslušnost, pokud je o mezinárodní obchod a tady kritizovat komisi za to, že opomíjí roli národních parlamentů, že pohrdá národními parlamenty, to je absurdní. A nikdo tady nedává ultimátum polskému parlamentu komise právem uplatnila mechanismus správního státu, protože vnímala nebezpečí v členském státě, konkrétně v Polsku, že polská vláda ohrožuje nezávislost justice. A takto bychom mohli neustále eh, pokračovat bez ohledu na to, eh, že um, Tady je přece celá široká paleta interparlamentní spolupráce Evropského parlamentu a národních parlamentů. Na to by se dalo také upozornit. Například eh, v národních parlamentech máme výbory pro Evropskou unii, máme interper, interparlamentní eh, setkávání eh, ve věcné rovině a celou řadu dalších názorů, takže já mám opravdu naprosto diametrálně odlišný názor a nechápu to, co tady pan Lebreton přednesl. Ano, eh, samozřejmě, tady je mnoho věcí, ke kterým bychom se mohli vyjádřit já sám nevím, jaká je situace ve Francii, ale já jsem byl eh, také zvolen ve všeobecných volbách. Možná, že pan Lebreton eh, nebyl zvolen eh, v obecných volbách a Tady tedy se odkazuji k tomu, že, k tomu, co řekl pan Lebreton, že Národní parlament je jaksi lépe volen než Evropský parlament, ale možná, že to je pouze specifikum Francie. Já nevím, jak je to v jiných zemích. Já se nevměšuji do jejich fungování, ale ve Francii jsme voleni na základě programu. A já jsem byl na prvním místě kandidátky v regionu. Zvolilo mě 500 tisíc eh, francouzských občanů, kteří pro mě hlasovali, protože jsem se zavázal, že jejich jménem budu bojovat proti nesnesitelnému vněšování Evropské unie do svrchovanosti Francie a já dodržuji slovo. Okay, I do not see any other Nevidím, že by někdo další žádal o slovo, takže pokračujeme bodem číslo 13, což je výměna názorů na přeshraniční navracení uměleckých děl a kulturních statků uloupených během ozbrojených konfliktů. A já jsem s pravodem a řeknu vám následující. 16. února 2017 konference předsedů výboru rozhodla o autorizaci Jury a Kult připravit legislativní zprávu na téma, které dnes projednáváme. Když uvažuji o obsahu, tak jsem promyslel adekvátní právní základ. A v zásadě Některé aspekty tohoto tématu by spíše spadaly pod článek 114 smlouvy o fungování Evropské unie, který se týká jednotného trhu. Jiní naleznou vhodnější právní základ v článku 81 odstavec 2 smlouvy, která řeší spolupráci v občanskoprávních záležitostech s přeshraničním rozměrem a aproximaci práva. Nezdá se, že by byl problém, pokud jde o kompatibilitu těchto dvou právních základů, co se týče následného postupu, protože oba vyžadují běžný legislativní proces, ale ve světlu protokolu 21 a 22 ke smlouvám je možné, že oba právní základy nebudou moci být společně použity. V tomto kontextu bych rád požádal naši právní službu, aby připravila přípis na toto téma vysvětlující, zda v případě nekompatibility těchto dvou právních základů by bylo moudré se opřít o článek 114 TFEU, případně zda by bylo lepší možností navrhnout případně Eh, schválení dvou různých právních aktů. Také bych vás chtěl informovat o předběžném harmonogramu pro tuto věc po dnešní výměně názorů. Právní stanovisko o právním základu v Dubnu, představení návrhu zprávy na prvním jednání 3. a 4. května, termín pro pozměňovací návrhy 17. května, projednání pozměňovacích návrhů v červnu a hlasování v červenci. Mým záměrem je, aby zpráva řešila nejen problematiku z minulosti, kdy Evropský parlament již řešil toto téma a související témata, ale také, aby pomohla zabránit a řešit problémy, které by mohly vzejít z nových situací násilí, kdy plenění nebo nucený prodej probíhá opět. A restituční nároky, podobné jako ty, které pramení z minulosti, určitě vzniknou z budoucích konfliktů. A vyplněné umění je problémem, které vyžaduje evropské řešení. A přezraniční prvek je přítomen také kdykoliv, kdy dochází právě k těmto případům. V tomto kontextu chci zkoumat jednotlivou problematiku sporu o um, umělecká díla a to by mohlo být eh, spravedlivé pro všechny. Současní majitelé a neziskové organizace umělecké instituce zem ke zvláštnímu charakteru uměleckých děl a kulturních předmětů. Právní předměty se budou týkat zejména které se týkají práva státu a, stat, a promlči, statut promlčení, který by měl upravovat tuto tuto problematiku. Za druhé, normy pro dokazování, které by se měly týkat stanovení, zda určité umělecké dílo bylo předmětem krádeže nebo nelegálně konfiskováno nebo nabito pod nátlakem. A jak získat oprávnění k držení eh, statku, který byl předmětem ukraden, odcizen, tedy vlastníkům. Tyto otázky eh, nemohou, nemůže být odhadnuto těchto otázek, když řešíme toto téma, protože úzce souvisí s eh, předcházejícím tématem a nebudeme schopni globálně řešit eh, tedy loupeží uměleckých předmětů. A v tomto kontextu je třeba věnovat pozornost možnosti alternativního řešení sporů, které se mohou ukázat jako vhodnější pro spravedlivé řešení, protože jsou pružnější a přizpůsobenější každému případu a nepodléhají takové těžkopádnosti. A je zde možné také uplatit směrčí řešení. Je možné také vytvořit společné systémy katalogu, kde uloupené kulturní statky, které mohou pomoci ustanit sledování těchto statků a poskytnout informace o vlastnictví v případě sporu. V kostce to jsou hlavní body, o kterých bych chtěl přemýšlet eh, ve svém návrhu zprávy, ale jsem připraven zapracovat náměty od ostatních skupin a poslanců a poslankyň a proto bych chtěl vyslechnout jejich názory na toto téma. Také bych chtěl vyslechnout názory Evropské komise, zejména zda komise je připravena podpořit tento záměr a pokud ano, v jakém zda považují tyto snahy za účelné, nebo zda má námitky, či zda, zda váha, co se týče této iniciativy a pokud ano, proč a z jakého motivu. Děkuji vám mnohokrát, paní Jutel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za váš úvod. <clears throat> Paní eh, Forsia tady nemůže být eh, a požádala mě, abych hovořila jejím jménem. Eh, restituční nároky na umělecká díla a kulturní statky ukradené během ozbrojených konfliktů jsou důležitým právem naší společnosti. Ozbrojené konflikty jsou eh, velkou hrozbou pro umělecká díla. Historie a eh, tak historické, ale současné eh, konflikty přináší celou řadu případů, kde došlo k obchodování s uměleckými díly, některé předměty, které mají archeologický význam, prehistorický význam, literaturní díla, vědecké předměty. Ehm, jsou tím dotčeny, dochází k, ke krádežím, ehm, někdy to směřuje do soukromých spírek a ehm, třeba archeologická naleziště jsou vlastně takto eh, pleněna a my bychom neměli zapomínat ani na to, že tyto odcizená díla jsou využívána k financování terorismu. Evropská unie tady vytvořila právní rámec, například směrnicí 2014-60 eh, o navracení eh, uměleckých předmětů, které byly nezákonně eh, odsunuty z členských států a nařízení 2016-2009, 116-2009 o vyvážení uměleckých děl a e, zatím neřešeny byly nároky před soudy, často v zahraničí. Zatím to bylo velmi složité. Evropská unie by měla přeskoumat právní obtíže, které souvisí e, s restitučními nároky na mělická díla a navrhovat řešení k překlenutí e, této složité situace a usilovat o spravedlivé řešení. Paní kolegyně a skupina eh, sociálních demokratů se těší na eh, spolupráci s ostatními poslanci v tomto důležitém tématu. Děkuji. Slovo má komise. Chce se komise vyjádřit? Nechce? Eh, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem se za generální ředitelství pro eh, růst. Komise v roce 2002-2003 přeskoumala usnesení, které bylo schváleno Evropským parlamentem eh, po zprávě de Klerk, eh, kde byla nastíněna problematika restitučních nároků na díla a komise v té době naznačila, že problémy eh, nasíněné ve zprávě se týkaly zejména kulturních statků a jejich vlastnictví. A to téma vlastně překračuje kompetenci smluv. Jak již bylo řečeno, nástroje, které existují v tuto chvíli na evropské úrovni, jsou eh, například směrnice o navracení eh, kulturních statků, kulturních děl. V květnu 2014 se došlo k úpravě, která vstoupila v platnost 18. prosince 2015. Ovšem, tato směrnice eh, je zaměřena na statky nebo předměty, které náleží státům a jsou zvláštní povahy mají zvláštní statut. Pokud jde o tuto novou iniciativu komise, je zaměřena na kulturní statky, které nemají eh, statut národního eh, dědictví, národního bohatství a proto eh, se na to nevztahuje eh, rámec směrnice. Směrnice 60 z roku 2014 se navíc nevztahuje na otázku vlastnictví, eh, která je ponechána v pravomoci národních států. Chtěla bych vás upozornit na pravidla z roku 2012, 15. Tady jde o občanské spory, eh, pokud jde o navrácení ukradených eh, předmětů a děl. Toto nařízení eh, stanoví možnost civilně právních opatření, díky kterým by bylo navráceno dané dílo a je umožněno dané osobě, aby uplatnila nárok na navrácení takového díla V tuto chvíli čekáme na výsledky eh, noty, kterou, o kterou jsme požádali právní službu Evropského parlamentu, kde vlastně eh, jde o stanovení právního základu pro možnou iniciativu. A to je z mé strany v tuto chvíli vše. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil slovo. Takže můžeme pokračovat bodem číslo 14. Prováděcí rozhodnutí komise týkající se přijetí pracovního programu. Mm, eh, zpravodaj pan Džambacky, jde o akta přenesené pravomoci a provádějící opatření. Pan Džambacky tady ne, nemůže být, ale myslím si, že není zapotřebí předkládat nějaké komentáře eh, eh, k tomu, co řekla komise o tomto opatření, které bylo schváleno na základě článku 10 nařízení 1382 eh, z roku 2013 Tedy e, jde o e, program na období 2014 až 20 a finanční nařízení. Chce nějaký kolega dnes námitku nebo má někdo nějakou poznámku? Nevidím, že by tomu tak bylo. To znamená, že doporučení zpravodaje Eh, zdá se, bude, eh, bude schváleno. That means that... Takže můžeme pokračovat bodem číslo 17 a přejdeme k hlasování. Doufám, že máte sebou hlasovací ehm, kartičky. Shall we wait the two minutes? We can wait for the two minutes. Yes. Okay. Two minutes. Maybe if, if you... Jestli dovolíte, tak jsme naplánovali eh, hlasování na 17.15, takže ještě dvě minutky počkáme abychom dali možnost kolegům, kteří zatím nejsou přítomni. Okay, it's quarter five, uh, quarter five. Takže máme čtvrt na šest. Můžeme tedy začít s hlasováním, vážení kolegové. První je bod 17. Spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu eh, zájmu spotřebitelů připravme se. A e, za, můžeme začít. Pozměňovací návrh 59 pro. Proti. Zdrželi se? Dovolte, abych to ověřil, protože Několik kolegů hlasovalo dvakrát. Zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 61 pro, proti. Mohu prosím ověřit. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Ještě jeden. Dobrá. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. 62 pro, proti, zdrželi se, přijat. 63 pro, proti, zdrželi se, ověříme znovu, nejsem si jist. 63 Zamítnout 65 pro, proti, zdrželi se zamítnout 66 pro, proti, zdrželi se zamítnout 67 pro, proti, zdrželi se přijat Vidíte, nebo spíš já vidím. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se. Řekl bych, že bylo přijato, ale rovněž bych raději ověřil. Yes, Přijato. Pozměňovací návrh 80 pro, proti, e, zdrželi se zamítnout, 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 84 pro, proti, zdrželi se přijato, 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 86, 87 pro, proti, zdrželi se, přijat, 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, přijat. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, dovolíte, ověříme. Bylo to zamítnuto. 95. První část. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. Druhá část. Pro. Proti. Zamítnuto. 96. Pro Dobře, tak 97. Pro. Proti. Drželi se přijat. 99. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. Šestka pro. Proti. Zdrželi se přijat. 100 pro. Proti zdrželi se přijat. 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 102 pro, proti, zdrželi se přijat. 102 a 3 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 104 pro, proti, zdrželi se přijat, 105 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 106 a 107 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 108 a 9 pro, proti, jestli dovolíte, ověříme, 100 8 a 109. Bylo to zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se přijat. 111 pro, proti, zdrželi se přijat. 112 pro, proti, zdrželi se zamítnout 113 a 114 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 115 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 116 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Sto sedmnáct pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, ověříme prosím, neviděl jsem dostatek rukou. Bylo to přijato. 120 pro, pro, proti. Tak, milí, to musíme opět nechat ověřit, bylo to těsné. Eh, Přijato. 109. Tak, mluvám se. 10 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 11 pro. Proti. Zdrželi se. Teď se omlouvám, nebylo vidět dostatek rukou, takže znovu ověříme jedenáctku. 11. Přijato. 12 pro. Proti zdrželi se přijato 121 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3 pro. Proti zdrželi se přijato. to 23 pro, proti. Můžeme prosím ověřit. Bylo to přijato. Pozvědací návrh 14. Pro? Proti? zdrželi se přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Uvěříme. Takže přijato. Mlám se. Dále 15. Pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 128 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 129 pro, Proti? Můžeme prosím ověřit, myslím, že to bylo schváleno, ale ujistíme se. Přijato. 130 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 131 pro. Proti. Zdrželi se Zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 133 a 134 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 137 pro, proti. Uvěříme, prosím. Přijato 138 pro, proti, zdrželi se. Přijat 139 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 18 pro, proti, zdrželi se přijat. 133 pro, pardon, 143 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 144 pro, proti, zdrželi se přijat. 145, 146 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 137, 147 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 148 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 149 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 150 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 151 pro, proti, zdrželi se zamítnout 152 a 153 pro, proti, zdrželi se přijat 154 pro, dobře, věříme 152. Tak, promiňte, zamítnuto 154 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 155 a 156 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 159. Pro, proti, zdrželi se přijat. Dvacítka pro, proti, zdrželi se přijato. 160 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 161 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 162 pro, proti, zdrželi se zamítnout 163 pro, proti, zdrželi se zamítnout 164 pro, proti, zdrželi se zamítnout 165 a 166 pro, proti, zdrželi se zamítnout 21 a 167 pro, proti, zdrželi se přijato, 168 pro, proti, zdrželi se přijato, 172 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale ověříme, prosím.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 zdrželi se přijato, 25 pro, proti, zdrželi se přijat, 175 pro, proti, zdrželi se, ověříme, bylo přijato, ale jenom se ujistíme. Ano. Přijato 176 pro, proti, zdrželi se přijato 177, pro, proti, tohle musíme také ověřit. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat, dvojka pro, proti,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 zdrželi se přijat, 30 pro, proti. Věříme, prosím. Přijat. 31 pro, proti, zdrželi se přijat, 32 pro, proti, zdrželi se přijat, 34 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 33 pro, proti, zdrželi se přijat, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se přijat. 37, tak 38, pardon, 38 pro, proti. Uvěříme, prosím. Přijat 39 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, tak první část, ano, první část, teď druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 43 pro, proti, zdrželi se přijat. 45 pro, proti. Teď jsem zase neviděl dostatek rukou, prosím, ověřme. 45, 46. Přijato. t 47 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 48 pro. Tak ne. Tak ano. Přijato. Teď 50. 50 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 51 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. 52 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 53 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnout. 54 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnout. 55 pro, proti, zdrželi se přijat. 56 pro, proti, zdrželi se přijat. 57 pro, proti, zdrželi se přijat. 58 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď eh, návrh stanoviska jako celku elektronicky. Děkuji vám. Bylo to schváleno. Gratuluji panu Kvizobonosovi. Uh. Teď máme bod pořadu jednání 18. Akční plán Evropské unie pro e-government. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3, Uh, kdo je pro, proti, ověříme. Schváleno. Dva, kdo je pro? Omlouvám se, čtyři. Kdo je pro? Pozměňovací návrh čtyři. Protože pozměňovací návrh dva padá. V případě, že byl schválen pozměňovací návrh tři dvojka padá a my se dostáváme k pozměňovacímu návrhu čtyři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 9 pro? Proti? Zdrželi se jsme u devítky. Schváleno.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 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, padá, omlouvám se, to byla má chyba, 22 padá. Poslanecí návrh 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 23 pro, proti. Ověříme. Nebylo to zamítnuto 25, kdo je pro? Proti Ještě jednou ověříme. Schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme 27. Ano, um, měl jste pravdu, schváleno 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno 31, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno 28 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Opět jste měl pravdu, schváleno. 36 pro, proti Drželi se schváleno. 37 pro, proti. Raději věříme. Schváleno. 37. Schváleno. 35 pro, proti zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Schváleno. Nyní elektronicky hlasujeme o celém stanovisku. Schváleno, gratuluji sám sobě. A teď tady máme návrh stanoviska o ochraně před dumpingovým a e, dovozem a dovozem subvencovaných výrobků. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? proti. Toto ověříme. Zamítnut. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Omlouvám se, prosím, ještě jednou, nejsem si jist. to. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. A nyní hlasujeme o celém stanovisku elektronicky. zamítnuto velmi těsně. Takže v tomto případě zpravodaji blahopřát nemohu. Pak tady máme jednotlivá hlasování. Bod. Je to bod 20. Evrop... Ochranná známka Evropské unie, kdo je pro, kdo je proti. Musíme to provést elektronicky. to schváleno. Takže blahopřejeme panu Zvěvkovi. 21. Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. Elektronicky rovněž. Opět blahopřejeme panu Zvěvkovi, je to schváleno. Následující část našeho jednání je za zavřenými dveřmi, takže požádám ty, kteří nejsou oprávněni k účasti na jednání